dnes máme příležitost eh, uspořádat si eh, slyšení o eh, problematice transatlantické investiční smlouvy, tedy respektive partnerství pro investice a jeho výzvy a šance. Já tedy vítám naše panelisty a také ty, kteří nás sledují online. Vědnávání o té typu jsou zásadní pro náš výbor pro vnitřní trh. A samozřejmě eh, se to týká také veřejných zakázek, o kterých dnes budeme hovořit. My eh, tady eh, máme v současnosti sůzi dvou výborů, také IMCO a výbor INTA. Eh, pan Lange je v dnešní schůzi. Eh, my jsme už při minulé příležitosti eh, se zabývali jinými aspekty smlouvy TTIP a řekli jsme, že právě ten vnitřní trh Eh, že eh, tím se budeme zabývat později a to je právě dnes. A bude se to dneska týkat regulace v oblasti motorových vozidel, textilu, textilního průmyslu, eh, strojírenství a také cel a usnadňování obchodu a ochrany spotřebitelů. A nyní dávám slovo panu Bentu Langemu Eh, vážená paní spolupředsedkyně Fordová a kolegové, eh, skutečně veřejné zakázky, toto eh, je jeden nebo možná ten úplně nejzásadnější bod dohody TTIP. Jde o to, aby naše firmy měly přístup na trh Spojených států, kde tedy státní zakázky, veřejné zakázky Eh, generují zhruba 12 HDP a eh, momentálně tedy eh, naše, naše firmy tam přístup nemají, zejména ve službách. Slyšení dnešní je skutečně dobře načasovaný. O víkendu totiž pan prezident Obama bude v Hanoveru, mém domácím městě, a tam také o tom budeme hovořit. Budeme hovořit o tom, jak se daří vyjednávání, eh, poněvadž musíme říci, že eh, současné tempo vyjednávání není zrovna nejlepší a je třeba říci, že eh, my bychom chtěli, aby k uzavření této dohody došlo ještě za mandátu prezidenta Obamy. Čili mm, možná, že dnes je opravdu to nejvhodnější datum pro intenzivní výměnu názoru eh, v oblasti veřejných zakázek. První část slyšení eh, povede paní spolupředsedkyně Fordová a bude se zabývat eh, interními záležitostmi Eh, veřejných zakázek, eh, to znamená v Evropské unii. A eh, tu druhou část tady se spíše já ujmu předsedání a bude to spíše o tom, jak v této oblasti se vyvíjí jednání TTIP a jaké jsou šance proniknout na americký trh veřejných zakázek, mm, pokud možno transparentně. Tak já myslím, že vše je připraveno. Máme zde experty, máme zde publikum. Ano, snad i genderově to tady máme v pořádku. Eh, paní Ford. Naším prvním řečníkem bude pan mm, Filip Citroen, který je generální ředitel Eh, UNIFE, což je Evropská asociace eh, železničního průmyslu. Eh, dále bude hovořit paní Jing Shen za asociaci evropského lodního a námořního průmyslu a hm, poté pan Daniel Basso z Evropské konfederace odborových svazů. Pan Citroen. Děkuji vám a děkuji oběma výborům IMCO a IMCA, eh, INTA, za, INTA za to, že mě eh, pozvali. Mám připravené slajdy angli, v angličtině, takže se vyjádřím anglicky, ale jen na úvod. A slajdy už vidíme, jsou tady bohužel pouze eh, vzadu za vašimi zády. Každopádně pro nás eh, vyjednávání o typu je nesmírně důležité, protože celá řada eh, podniků eh, Unife, prosím další průsvitku, se, takže se nachází na americkém trhu a chtějí fungovat na tomto trhu. Ale jak vidíte na tomto slajdu, tak máme 84% evropského trhu a přes 46% ehm, produkce v oblasti, v oblasti ve světě, ehm, v, tedy v oblasti železniční oblasti. A nebudu teď zacházet do podrobností, ale důležité je, co se nachází na dalším slajdu, a to je rostoucí trh. Jak vidíte, tak eh, ten zpřístupněný americký železniční trh eh, má narůst o 3,3 eh, ročně, má dosáhnout úrovně 22,5 miliard dolarů. Tento růst je pro nás velice důležitý. A z toho, co víme z konzultací, které se připravují k této zprávě, tak předpověď pro ten americký železniční trh vyznívá, že tento trh je velmi významný, protože je tam velký eh, problém s přetížením a eh, také je to významný železniční trh, takže je to důležitý trh. Na dalším slajdu vidíte, že čelíme řadě různých výzev a překážek. I když eh, mnoho evropských výrobců se podařilo prosadit na americkém trhu, tak čelí řadě bariér, které souvisí s veřejnými zakázkami a jsou to právě ty problémy, kterým čelíme. Jednak jsou to omezení v rámci eh, veřejných závazků VTO GPA, protože existuje pouze 37, eh, je pokryto pouze 37 amerických států a dopravní eh, entity a mm, hromadná doprava nejsou vůbec pokryty. A pak je tu na federální úrovni požadavek Buy America. A tento zákon Federal Transit Administration FTA tak je potřeba zajistit, že 60% je e, domácí e, provenience a v rámci Federal Railroad Administration dokonce 100% e, domácí obsah. A pak jsou to ještě dodatečné eh, požadavky na eh, nižší úrovni, například v Kalifornii AB 1097, což je eh, zákon, který je velice významný v tomto kontextu. A když se podíváme na nedávné trendy v železničním sektoru, tak v uplynulém měsíci jsme konstatovali, že existuje silný politický tlak na zvýšení interních politických požadavků a to je velký eh, problém, protože teď probíhá tedy toto eh, vyjednávání TTIP. Zatím tyto výjimky jsou podrobeny eh, většímu přeskumu a těžké je získat. Na konci roku 2015 americký kongres schválil takzvaný zákon FAST o, o právě americké um, povrchové dopravy. To zahrnuje 305 miliard na příštích pět let ale je tam desetiprocentní zvýšení domácího obsahu. To znamená, z těch 60% původních domácího obsahu to má stoupnout na 70% do roku 2020. V roce 18 to bude 25%, pak se dostaneme o 25% víc, dostaneme se na 70%. A pak jsou ještě další návrhy, které dokonce doporučují navrh, zvýšit tento domácí obsah na 100%. To je návrh zákona, kterému se říká Grow America Act. Ta situace je na státní úrovni nesmírně znepokojivá, protože budeme mít požadavky místního obsahu tam, kde nejsou používány žádné federální fondy, například bostonské eh, kontrakty MBTA a sofistikované požadavky v rámci tendrů, které sledují například to, že jsou zaměstnáváni místní lidé, třeba kontrakt Chicago CTA. A v mm, mm, ministerstvo eh, dopravy zmínilo některé náborové preference, které by eh, opět eh, i ve federálních projektech vynucovalo nábor místní pracovní síly. Když se dále díváme na nedávné trendy, tak hlavní obavy jsou následující. Zvyšující se požadavky domácího obsahu, zvláště na státní úrovni, a e, rostoucí nárůst investičních nákladů pro celý průmysl a tím pádem i fondů, e, které jsou potřeba na projekty. E, ten místní nábor pracovníků není dlouhodobé řešení, pokud neexistuje kritická masa nabídek a v konečném důsledku se jedná o velmi vážnou otázku, protože eh, zmnožování těchto státních požadavků může upřednostňovat eh, státní eh, podniky, které mají silnou státní podporu. Je důležité vědět, že že došlo k takovému tomu takzvanému zemětřesení v, v rámci toho bostonského čekáckého kontraktu, které, kteří vyhráli Číňané tyto velké firmy, které eh, se sloučily před několika lety a které jsou teď největšími dodavateli CNRCSR, takže tyto smlouvy jsou nesmírně důležité. Jaké z toho vyplývají poselství UNIFE? Musíme dosáhnout skutečně rovných podmínek mezi Evropskou unii a Spojenými státy Eh, v oblasti veřejných zakázek. Americké závazky by měly být rozšířeny na zahrnutí všech federálních eh, entit, zbývajících amerických států a hromadné eh, dopravy. Ehm, požadavky Buy America mohou poškodit evropské dodavatele a měly by být sníženy na rozumnou úroveň. Ne 100%. A ehm, vládní eh, zakázkové postupy by měly být zlepšeny na všech úrovních. To je důležité pro malé, malé střední podniky, které jsou tak důležitou součástí našich podniků. A poslední část, že železniční výroba by měla být eh, vyloučena z jakýchkoliv iniciativ pro místní, nábor místních pracovních sil. Takže děkuji za možnost prezentovat problémy, jim čelíme a děkuji předem za podporu parlamentu, který nám parlament dává v tomto citlivém jednání. Ale jak vidíte, nacházíme se v, teď ve Spojených státech ve velmi nelehkém, velmi citlivém uh, ožehavém období. Děkuji. A nyní paní Jingshen bude hovořit o lodní dopravě. Yeah, so my name is Jingshen. Tak já jsem Jingshen A já jsem chtěla eh, říct, aby se tedy eh, vyhn, abychom se vyhnuli eh, nejasnostem, takže my jsme stavitele lodí, my lodi neoperujeme, je pouze stavíme. My představujeme 91 miliard eur na obratu a Samozřejmě eh, jsou tady eh, stovky tisíc eh, pracovních míst, ať už tedy přímých nebo nepřímých. My jsme letos poslali delegaci do Spojených států a vedli jsme tam také jednání. A my tedy máme určité problémy, které nám brání v prodeji našich lodí americkém, na americkém trhu. Máme tady tedy, eh, tedy jednak omezení přímo v oblasti eh, dodávek, tedy pro eh, veřejné zakázky. A pak tady máme také starý, starý zákon Jones Act. A tady se podle něho žádá, aby se eh, zboží a osoby mezi dvěma eh, místy ve Spojených státech eh, jednoduše a prostě odehrávalo pouze na amerických plavidlech. A to znamená, že evropské lodě, tedy lodě vyrábené v Evropě, prostě nemohou toto Eh, dělat. Eh, to znamená, že my můžeme na naší lodi, lodi, která je vyráběna u nás, dovést zboží do Ameriky, ale pouze na jedno místo. Eh, nemůžeme dělat nic, tedy nemůžeme jet dále. Ale to znamená, že my bychom skutečně chtěli, aby se tento zákon změnil. A snad se nám to podaří v rámci TTIP. My tady v Evropě Eh, vyrábíme velice specializovaná plavidla, eh, která se používají také ve Spojených státech a vlastně americká vláda. Eh, jenomže takovéto lodi z naší provenience se nemohou dostat na americký trh a je to de facto problém jak pro nás, tak pro Ameriku. Například vemte si ledoborce Eh, Spojené státy to je samozřejmě eh, velká a silná země, ale eh, mají pouze dva ve své flotile pouze dva ledoborce, které jsou oba staré 40 let a funguje z nich pouze jeden, zatímco ten druhý slouží jako zásobárna náhradních dílů. To je naprosto směšné. No a Spojené státy by tedy potřebovaly eh, jaksi dohnat eh, Rusy a eh, Rusy tedy zejména v Arktidě. A prezident Obama řekl, že by potřebovali tři ledoborce. A na to by potřebovali miliardu dolarů a hm, trvalo by zhruba 10 let, než by to postavili. A navíc nemají technologie. A to znamená, že i, i kdyby e, vyřešili ty problémy, e, e, koupili naší technologii a tak dále, tak pořád by měli problém, poněvadž pořád by nestačili ten nový ledoborec postavit dříve, než se ten starý zcela rozpadne. Takže jaké je řešení? Řešení je Evropa, která má technologii i zkušenost a navíc naše cena je zhruba třetinová ve srovnání s tím, co by to stálo Američany ve vlastní režii. A navíc jsme schopni eh, to daleko dříve, ale bohužel, eh, poněvadž existují obchodní bariéry, nemohou si tato plavidla nakoupit u nás. A podobně Eh, také na výrobce eh, lodních zařízení má to omezení eh, velký dopad. V Americe je požadavek, aby plavidla byla ze 60 vybavena technikou, která je domácího původu. Což znamená, že my nemůžeme do Ameriky vyvážet cokoliv, co je v většího rozsahu. E, také e, nemůžeme třeba e, ta tažné lodě Dredgers nemůžeme tedy dovážet do Ameriky, poněvadž opět tam to zařízení takovýchto lodí tam vlastně nemůžete dodat pouze 40 No a na dalším snímku vidíme přelet všech těchto omezení a restrikcí. Eh, co tedy tento protekcionismus eh, dělá pro Ameriku? No dělá prostě to, že jejich eh, průmysl pro výrobu lodních zařízení prakticky vymizel. Zatímco u nás velice dobře funguje. A proč? Protože my zde máme svobodný trh, provádíme inovace a hledáme různé specializované části trhu. Ovšem, samozřejmě eh, také eh, čelíme, čelíme eh, nekalé konkurenci zejména z dálného východu, kteří nás podkopávají Eh, například cenami a různými nelegálními praktikami. Čili bychom si velice přáli, aby eh, zde byl trh eh, s rovnými podmínkami pro všechny. Čili závěrem bych řekla, pokud by Spojené státy byly schopné otevřít svůj trh pro stavbu lodí a lodních zařízení, byli bychom schopni jim dodat všechno to, co potřebují. Děkuji. Ano, děkuji. A jenom bych řekla, že všechny eh, ty, tyto prezentace budou k dispozici později na webových stránkách našeho výboru. A nyní je čas na eh, třetí pro třetího řečníka pan Daniel Baso eh, za Evropské odboráře. A také pokud byste chtěli potom klást otázky, začínáme vypracovat, začínám vypracovat presentation. Děkuji, takže já soustředím můj, v té mé stručné prezentaci spíše na evropskou stranu než eh, americkou. My samozřejmě chápeme, že toto téma je vlastně negativní pro zájmy eh, Evropské unie a zejména pro zájmy pracujících v Evropské unii. Hodně jsme spolupracovali i s našimi partnery ze Spojených států, i s eh, pracovního kongresu v Kanadě ohledně smlouvy CITA a také s Evropskou federací pro veřejné služby. A obecně si myslíme, že veřejné zakázky by uh, se měly zaměřovat na to, aby se ulehčila situace z nezaměstnanosti, aby se vytvářela udržitelná pracovní místa a bral se v pota specifická potřeba daných eh, místních komunit. Je třeba říci, že téměř eh, polovina veřejných zakázek v Evropě právě probíhá na místní či regionální úrovni. A myslím si, že není tajemstvím, že eh, naši kolegové z odboru um, ve Spojených státech eh, hodně obhajují eh, tamní eh, normy a pravidla a myslím si, že ehm, něco jako Joint e-, European Act, kdyby to existovalo v Evropě, to by bylo určitě také zajímavé. takovým východiskem v této situaci pro nás jsou dvě věci. V první řadě Um, úmluva ilok eh, z roku 1994 o veřejných zakázkách a pak eh, směrnice Evropské unie o veřejných zakázkách. Je samozřejmě, že tyto dvě důležité, eh, dva důležité legislativní texty nechceme vidět nějakým způsobem podmíněny žádnou jakoukoliv dohodou, ať ta nebo ty typ K té úmluvě z roku 1994, ano, je to již zastaralá úmluva, a její prvopočátky pocházejí z až z 50. let. Jsou tu určité možnosti sankcí v případě, že dojde k nedodržování jejich ustanovení a umožňují se tam také kolektivní eh, smlouvy. Nicméně tato úmluva nebyla ratifikována ani Kanadou, ani americkou stranou a ze strany Evropské unie ratifikovalo pouze 10 členských států. To znamená, tady se apeluje na to, aby ostatní členské státy ratifikovaly co nejdříve. A pak ke směrnici o veřejných zakázkách. Tady si myslíme, nebo těší nás to, tento text, protože jsem zahrnul určité pozitivní výdobytky, některé například závazné sociální doložky, včetně určitých obchodních požadavků, jako kolektivní vyjednávání, sociální kritéria a větší míra transparentnosti. Takže na tuto směrnici nahlížíme s určitým uspokojením. Tato směrnice nebo revize této směrnice, jak si asi vybavíte, eh, započala v roce 2011 a přes protože to byla politická pozitivní situace, víceméně nebyla příliš vyslyšena strana odborářů, to znamená další jednání mezi členskými státy komise pokračovala, V roce 2014 vstoupila v platnost a bylo zapotřebí, aby byla transponována do vnitrostátní legislativy do dubna tohoto roku. To znamená, nás těší, že se tato směrnice uplatňuje a že není nebude ohrožena žádným způsobem ze strany TTIP. Tato směrnice také uznává specifičnost sociálních služeb, což je pro nás velice důležité a uznává také význam sociálně-ekonomických aktérů a poskytovatelů služeb. Ehm, kritérium nejnižší ceny bylo podstatně sníženo, takže na závěr bych řekl, že tedy odborářské hnutí si nepřeje, aby kolektivní dohody nebo pracovní normy jako netarifní bariéry, aby se neobjevovaly i v těchto druzích um, veřejných zakázek. Zmiňuje se tu také ten um, mechanismus na řešení sporů a přejeme si, aby komise zajistila, že obchodní dohody budou respektovat tyto normy a doložka o veřejných zakázkách bude také respektovat existenci sekundární legislativy, aby nedocházelo k žádnému konfliktu mezi požadavky odborářů a evropskou legislativou v této věci. No tady bych asi přerušil svoji prezentaci. Děkuji. Já vám děkuji. Takže prozatím máme 20 minut k dispozici na otázky a odpovědi a mám pouze čtyři přihlášené řečníky. Ještě někdo další má zájem položit otázku? Paní Maria Grapiny, prosím. Děkuji, paní předsedkyně děkuji také za e, celkově tuto myšlenku zorganizovat e, e, slyšení o T-typu a veřejných zakázkách. Slyšíte mě? A chci poblahopřát, poděkovat vám všem, že jste tedy zorganizovali toto zasedání, toto slyšení. Děkuji i za prezentace, které byly nesmírně relevantní. Bohužel, dlužno říci, že jsem trochu zděšena, čím, tím, co tu bylo odprezentováno. Eh, a co jsem se dozvěděla eh, na slyšení u nás doma z loňského roku na tématy typu. Já děkuji panu Langem za to, že převzal mnoho z mých podnětů tehdy z toho předchozího slyšení, ale z toho eh, to, co bylo prezentováno, vyplývá, že jsou tu důležité efekty na dvě odvětví, a to jmenovitě železniční a eh, loďařské. Ale pokud budeme tedy probírat eh, všechny ostatní odvětví, tak zjistíme, že i ty jsou stejně dotčeny touto situací. A tudíž naši vyjednavači mají nesmírně důležitou roli, aby jim nic neuniklo. My jsme v, naší, v našem usnesení skupiny a já jsem proto hlasovala, podpořili, abychom eh, měli určitou harmonizaci standardů a otevření trhu, protože pokud my nebudeme mít vlastní Johnson Act a pokud nebudeme mít Buy Europe, a přitom Spojené státy to mají, tak pak pouze my nabízíme jednostranné otevření našeho trhu, aniž se nám za to dostane eh, protinabídky. Takže Toto školení, a bude to určitě pokračovat i v dalších odvětvích, ukazuje zcela jasně, že nesmíme ustoupit. Musíme tlačit na vyjednavače z naší strany, aby tohle byla skutečná červená linie, aby byla zajištěna rovnováha mezi otevřením trhu z naší strany, ale také ze strany druhé. Protože jinak pouze podkopeme pracovní místa v Evropě. A dovolte mi to říci, oslabíme či i ochranu spotřebitele vzhledem k tomu, že víme, že v některých oblastech dobře víme, jaké jsou standardy produkce ve Spojených státech oproti Evropě. Evropa regulovala ve prospěch kvality a ochrany spotřebitele, Amerika nikoliv. Při existenci takového dvojího standardu jsou samozřejmě ovlivněni i spotřebitelé. Osobně se domnívám, že Oba výbory, které mají e, svou roli, musí vyjednavače komise přimět k tomu, aby na toto brali zřetel. Děkuji. Sorry Omlouvám se tady za zmatení se jmény. Ano, slovo Maria je e, relativně běžné, takže nás je tu víc v parlamentu, takže je to pochopitelné. Eh, děkuji za všechny tři příspěvky, které byly nesmírně eh, zajímavé, eh, tedy v tomto případě se dotýkaly oblasti loděské a železniční. Mám tři dotazy. Podle vašeho názoru otázka otevření přístupu k trhu veřejných zakázek v Americe by měla existovat určitou červenou linii ve vztahu k přijetí tedy této transatlantické smlouvy? To je první otázka. Já dobře naslouchám vaší kritice, vaší podpoře, eh, vyjednávání. A pokud američané prostě neotevřou, a ví, víme, že je tu velký problém v tomto, neotevřou tento přístup, znamená to pro vás červenou linii z hlediska celkové odvětví, které zastupujete? Druhá otázka. Víte, že jsou to eh, vyjednávání ty typu, které se v stávajícím kontextu eh, ukazují určité problémy, Kromě tohoto vyjednávání je tady také dohoda s Kanadou. Tudíž se táži, e, zda dohoda s Kanadou může omezit tlak, e, který vynakládáme na Američany v tom smyslu, že díky k dohodě s Kanadou všechna konsorcia americko-kanadská budou mít přístupy k e, transatlantickým výhodám, a my už pak nebudeme moci s Američany vyjednat nic, protože už existují konsorcia, která to získala přes, kon, přes Kanadu. Takže co si myslíte o té možnosti, že oni dosáhnou toho, co chtějí přes Kanadu a pak už vůbec nebudou mít zájem o vyjednávání na úrovni TTIP? Pokud jde o tyto ofenzivní, ofenzivní otázky. A dále Řekl jste, že je eh, těžké pro evropské eh, konstruktéry ehm, tedy prodávat eh, jim třeba v případě těchto ledoborců ehm, služby kvůli těm 60%. Eh, je možné, že bez prodeje těchto eh, nástrojů jenom poskytováním služeb a při dodržování těch 60% eh, třeba používáním americké práce by bylo možné toho nějak dosáhnout? Já vám děkuji. Myslím si, že tu otázku s tou americkou dohodou a kanadskou dohodou a evropskou, to možná otázka na komisi Pan Dolson. děkuji vám. Takže já jsem první řečník, který se jmenuje Marie, takže v první řadě bylo velice zajímavé si vyslechnout ty prezentace, vyslechnout si, jaká je ta ochrana na té americké straně a jak je důležitý ty ty pro nás všechny tady. Otázka je, jak realistické si myslíte, že se nám podaří aby se američani pohli v tom Buy America nebo Joint Act. A já vím, že tady eh, je to hodně o podrobnostech, takže možná je to o těch procentuálních hodnotách, jak to tam mají nastaveno američané. Takže jak na to nahlížíte vy, jak realistické, aby se nám ze jejich strany něco podařilo získat? Uh, pak otázka také toho, jak ty obchodní bariéry mohou být negativní pro třeba zaměstnanost a podobně. Takže bych se obrátil na to třetího zástupce, zástupce odboru, eh, zda on by navrhoval, aby takové podobné bariéry byly přineseny do Evropy. Tady pochybuju. Nevím, jestli by to mohlo v konečném důsledku vést eh, k tomu, aby v Evropě bylo, byla lepší pracovní místa. A myslím ještě jednu věc k tomu, co řekla paní Maria Grapini ohledně ochrany spotřebitelů. Když se podíváme eh, na případ eh, DW, tak tam se neuplatňoval ten přístup směrem k ochraně spotřebitele, tam to šlo úplně jiným směrem. Podle vašeho názoru tedy obchodní Unie ve Spojených státech by mohla nějakým způsobem prolomit takové postupy, anebo je to spíše na úkor nás, je nám to pro škodu, že máme podobné postupy u nás zažité. Děkuji. Já danke. Evelyn Gebhardt. Eh, děkuji vám, eh, děkuji vám také za toto slyšení k tak důležitému tématu. Eh, já mám spíše tři komentáře než otázky. A eh, de facto to tady už zaznělo. Tak za prvé, tady máme eh, to omezení 60 podle toho zákonu by American a to se stahuje také na federální úroveň a já se, se doslechla, že existuje ještě další omezení v jednotlivých státech, což je problém. Ale eh, pokud eh, to vnímám správně, tak my uzavíráme dohodu s Americkou federací, nikoli se jednotlivými státy USA. A teď otázka je, jaký vliv má v tomto směru federální úroveň na úroveň státní, protože eh, není vhodné, abychom zcela otevřeli náš trh a přitom se sami dostali pouze na trh na federální úrovni. A to je skutečně otázka, kterou si tady musíme položit. Jak velký je vliv federální vlády na tuto oblast na státní úrovni? A druhá věc, musíme být koherentní také v politice. E, paní e, e, Jing Shen říká, že Eh, lodní doprava, která se eh, odehrává uvnitř Spojených států amerických, eh, se může odehrávat pouze na amerických plavidlech. No, my jsme měli kdysi tady v Evropském parlamentu velkou debatu o kabotáži a to je vlastně také něco, nebo část trhu, kterou nechceme otevřít. A teď otázka je, jestli můžeme něco podobného vyžadovat od Ameriky. A e, to znamená, jestli e, bychom tím neohrozili, neohrozili, nespochybnili opatření, která jsme zde zavedli na ochranu pracujících. Čili opět potřebovali bychom se dozvědět, jaké dopady to bude mít na náš trh. A to je určitě otázka, která mě zajímá a byla bych ráda, kdyby také Evropská komise se tím zabývala. To je velmi důležité. A teď ještě ten třetí bod. A to se určitě eh, týká toho, eh, co se snažíme prosazovat v evropských směrnicích o veřejných zakázkách, co jsme tedy do těchto směrnic eh, zapsali. A sice eh, týká se to těch eh, moderních eh, kritérií ekologických, sociálních a dalších a také ochrana ve všeobecném hospodářském zájmu. Čili také si musíme pohlídat, aby toto nebylo spochybňováno dohodou s Spojenými státy nebo kýmkoliv jiným a myslím, že tak jsme to také zapsali do několika rezolucí. Děkuji, Daniel Gaspary. Eh, kolegyně, kolegové, já bych eh, rád navázal na to, co, eh, čím skončila paní Gebhardt. Mnozí si dělají mezi občany starosti, že zejména v otázce veřejných zakázek by tato dohoda TTIP mohla vést k dalším eh, privatizacím, jako třeba u nás jsme to zažili eh, se zásobováním vodou. Čili my tady v Evropském parlamentu eh, se tady všichni zhodujeme. Já jsem ne, neslyšel žádného kolegu, který by souhlasil s tím, že podepíšeme TTIP a přitom eh, můžeme ohrozit eh, náš eh, systém na úrovni obcí, pokud se týče vodovodu a podobně. Čili v podstatě mm, nechceme, nechceme tady, aby se měnil tento řád. A mám tady ještě jednu otázku. Zajímal by mě, jestli by naši panelisté eh, mohli říci, jak to vypadá dnes eh, s eh, veřejnými zakázkami u nás, to znamená, jaký, jaký podíl mají americké firmy na našich veřejných zakázkách a obráceně, jestli by to mohli číselně vyjádřit. Mě by skutečně zajímalo, jaké jsou tady poměry, eh, jak to vypadá kvantitativně a co by to všechno mohlo znamenat pro naši zaměstnanost. Ano, děkuji. A to opět eh, je otázka, ke které by se mohla vyjádřit i komise. A ještě Lysia Konsaj a pan, pan Winkler, to jsou poslední řečníci v této rundě ještě paní předsedkyně, děkuji. Já bych se, já bych ráda požádala komise, aby vyhodnotila eh, časový harmonogram. Zdá se, že ve Spojených státech narůstá odpor proti této dohodě o volném obchodu a to by mohlo eh, mít také vliv na eh, jejich připravenou pacifickou smlouvu. I tam Eh, narůstá odpor a navíc se blíží prezidentské volby. Také vnímáme, že žádný z těch eh, pravděpodobně vůdčích kandidátů na prezidenta eh, se nevyslovují příliš pozitivně vůči té typu. Čili ono to s tím té typem nevypadá, velice, nevypadá příliš dobře. Já tedy se příš nevyznám eh, v detailech této smlouvy, ale mám takový nějaký celkový obrázek. Možná by bylo dobré eh, trošku zdůraznit eh, tu oblast daňových rájů. Mohlo by prospět věci to, kdybychom řekli, že daňové ráje jsou důležitým faktorem Eh, který bychom měli zde eh, brát v úvahu. Tak a nyní ještě pan Winkler, poslední v tomto kole, aby se experti mohli eh, vyjádřit. A prosil by experty, kdyby se všichni nebo každý z nich soustředoval zejména na otázky, které se týkají jejich konkrétního odvětví a něco ostatní věci nám zodpoví komise. Děkuji paní předsedkyně a děkuji vám za uspořádání tohoto slyšení a děkuji za prezentace. Veřejné zakázky, to je otázka vzájemnosti, je to také otázka přístupu na trhu, kde platí jiné normy. Čili je to samozřejmě politická otázka. Ano, eh, bylo eh, správně tady řečeno, že my očekáváme, eh, že prezident Obama navštíví Evropu a všem eh, je třeba říci, že eh, už někdy v lednu 2017 jeho administrativa končí. Eh, já bych se chtěl zastavit u otázky té typu a bariér v obchodu a zejména tedy v oblasti veřejných zakázek. A to je otázka požadavků na víza pro občany EU. My eh, v některých zemích máme velice silný eh, sektor eh, železniční, tedy železniční vozidel a také stavby lodí. A přitom například v Rumunsku lidé z těchto zemí potřebují víza pro vstup do Spojených států. Mě by tedy zajímalo, nakolik považujete Eh, vízovou povinnost za eh, překážku v obchodu. A také komise bych se ptal, jakou pozici v této oblasti zaujímá komise a zda to také eh, bude projednáváno při nadcházející návštěvě prezidenta Obamy. A já mám teď ještě také otázku na paní Šen. Ve Spojeném království Eh, my eh, jsme eh, postavili tedy úplně novou loď pro výzkum polární oblasti. To je velmi populární téma. Kdyby ovšem američané chtěli koupit podobnou loď, vlastně dvojče od nás, znamená to, že podle toho Johnsova zákona by si to nemohli koupit? Můžete nám vysvětlit, jestli by eh, bylo možné, aby skutečně loď, která je vlastně kopií, která by byla kopií té stávající, jestli by američané si ji mohli zakoupit? Děkuji. Pokud bychom mohli to vzít v pořadí eh, řečníků, každý, aby měl chvilku na odpověď, pan Basa jako první. Jenom velmi, velmi stručně. E, e, americké unie jsou velmi protekcionistické. Proč? Mají velké, velmi špatné zkušenosti s předchozími e, dohodami o volném obchodu, byli proti naftě, mají s tím velmi špatnou zkušenost, jsou proti TTIP. Z toho, z toho důvodu chtějí chránit svůj trh. Pro nás je důležitá otázka reciprocity, jistě. Eh, Pakliže Spojené státy neotevřou svůj trh veřejných eh, zakázek, proč bychom tak měli činit my? Je to velice eh, citlivá otázka A uvidíme, jestli o tom budou američané ochotní eh, diskutovat. Oni zatím chránili eh, svůj vlastní eh, trh zakázkový u předchozích dohod o volném obchodu. Ale dosáhli jsme dobrých standardů veřejných zakázek v Evropě, dobrých sociálních standardů. A nechceme, aby byly podkopány dohodami o volném obchodu. Děkuji. Další řečník? Ta, řečnice? Děkuji. Já jsem identifikovala tři otázky, odpovím je postupně. První. To byla otázka těch eh, dredgerů, těch, těch tašních lodí. Já myslím, že eh, otázka tedy je, jak, jak by to bylo s, s, s poskytnutím těch služeb. Ale to, to my neděláme, my pouze vyrábíme eh, lodě a poskytujeme pro ně eh, nějaké eh, zařízení. Ale samozřejmě, že u některých plavidel je, je to prostě smutné, protože, protože jsou vlastně potrestány třikrát, protože nemohou prodat víc než 40% a u Jonesova eh, aktu, eh, tam, ať už je to jaká, jakékoliv eh, plavidlo, tak se to vztahuje, na to vztahuje Jones Act a uh, těžební loď vlastně bagrová loď, to je pokryto právě těmi omezeními pro veřejné zakázky, takže já nevidím možnost vyřešení tohoto problému, pokud se zákon nezmění. A druhá otázka, kterou jsem slyšela, ta se týkala odhadu um, těch eh, čísel um, veřejných zakázek za stávající situace. Je těžké, je snadné říci tedy, že v současné chvíli je všechno na úrovni nula, protože Spojené státy prostě nemá uh, lodě, nemá technologie, nemohou splnit ani své potřeby. Uh, Eh, jak mohou tedy dělat veřejné zakázky v Evropě a my nemůžeme tam, protože nesmíme. Takže ta situace je nulová, i když potenciál je velký třeba v případě těch ledoborců. A čili k těm ledoborcům ještě, pokud my samozřejmě sledujeme velice bedlivě, co může Evropa dělat. Pokud jde o eh, kromě Německo, Finsko, Francie, všichni mají zkušenosti s, výrob, s výrobou ledoborců a my jsme lobovali, intenzivně, taky u pohraniční stráže, abychom zvýšili jejich povědomí. Abychom řekli, my máme ty kapacity, my to za vás můžeme udělat. Pokud máte rozpočtové problémy, my vám můžeme pomoci. Ale podle zákona um, o uh, na zakázkových řízeních um, pobřežní služby to mohou udělat, ale musí dokázat, že mají naléhavou potřebu. Uh, ale musíme je přesvědčit. Existuje tu určitá drobná možnost ale ať už bude TTIP nebo, nebo ne, tak tato možnost vždycky je. Není to optimální, takže snad se nebudeme muset spolehat na tuto výjimku při řešení tohoto našeho problému. Takže s tou výjimkou byste to mohli udělat. Ano, dobře. Ano, Filip, eh, Citroen, eh, ano. Já bych chtěl říct, že my jsme v zastoupení samozřejmě ve Spojených státech, eh, ale nemůžeme mít eh, zástupce ve všech eh, eh, obcích, kde jsou eh, nějaká nabídková řízení. Takže pokud jde o procenta místního obsahu, kde je to zatím na úrovni určitého zmrazení, tak se musíme zabránit tomu, čemu říkají američané local hiring. My jsme zmiňovali tu situaci s Kanadou a dohodou CETA. V tomto vyjednávání je velmi důležitý bod, že jsme rozhodli na nahradit local content formulací local value, co je docela zajímavé. Poslední věc, jak jsme řekli, subfederální orgány se, pokud nebudou u vyjednávacího stolu, tak to bude dost komplikované je pak zahrnout v budoucnu. Já předám slovo panu Langemu. Děkuji. Takže jsme slyšeli mnoho o omezení problému na federální, subfederální úrovni, Jones Act, problémy v Evropě, s přijetím, přijímáním veřejných zakázek a respektováním sociálních a environmentálních požadavků. A druhé kolo bude jakýmsi pohledem do budoucna jak zajistit nediskriminační, transparentní zakázková řízení při dodržení sociálních a environmentálních požadavků. A jsem potěšen eh, přítomností tří expertů v našem středu. Také jsou to odborníci eh, v oblasti práva víceméně čili jak můžeme zajistit záruky nediskriminačních, transparentních řízeních i ve vztahu zajištění těchto standardů. Jako první paní Kamala Davar, která vyučuje komerční obchodní právo na Sussex School of Law. Takže vám dávám slovo. Děkuji a velice mne těší, že mohu být tady já jsem zaznamenala, že se to tu hodně soustředuje na otázku přístupu na trh a možnosti, které nabízí jednání o TTIPu. Já bych to nyní chtěla přesměrovat spíše na tu druhou dimenzi, tedy dimenzi obchodní a otázkou takzvaného governance, tedy zprávy nebo řízení, takže tady možná z toho spíše i vzešla veškerá ta kontroverze která tu e, se hodně rozvinula i v oblasti toho obchodního přístupu. Takže já se nyní soustředím na to, jak ty principy e, zprávy e, jak jsou napojené na otázky spravedlnosti a jak mohou ostatně i tyto, ta správ, řádná zpráva umožnit k dobré obchodní smlouvy. To znamená, zaměřím se na ty eh, de facto obchodní bariéry, ne ty de jure, tedy všechny ty normy, komplikace obchodního přístupu, které tu mohou stát z té spíš americké strany. Takže eh, ty principy zprávy mohou být možná i podstatnější než celá ta obchodní dimenze. Takže tedy dva aspekty. Ten obchodní, to je ten aspekt de jure, tady hovoříme o zajištění přístupu na trhu, rovné vynakládání nebo upřednostňování domácích poskytovatelů. A, a jak to dopadne, to soudí na konci e, jednání. Pak je to ten de facto aspekt, to je ta otázka zprávy, tedy efektivní řízení při těch e, veřejných zakázkách, efektivita a spravedlnost celého systému, řešení konfliktu, boju proti korupci. Tady to nemá nic doč- co dočinění s těmi jednáními de jure, ale spíše o tom, tedy jakým způsobem se dostáváme na ten daný trh. Takže hlavním principem u těch vládních veřejných zakázek je eh, nečinit žádnou diskriminaci mezi eh, zahraničními nabídkami, mezi tím, jakým způsobem jsou předkládány ty smlouvy a i za to panuje určitá spravedlnost mezi tedy eh, možnostmi dodávky pokud se zaměříme na, těch, na ty požadavky nediskriminace, tak tady jsou obrovské eh, možnosti, protože můžeme si uvědomit, že diskriminace nemusí být eh, hned eh, cesta ke korupci. Nyní se můžeme zaměřit i na, ty, na to zveř, z, na ty preference nebo na to domácí zvýhodňování. Ono je totiž mnohem jednodušší, když nějací místní dodavatele jak si nabízejí se v smlouvách pro místní vládu. Máme to doloženo už celou řadu textů a příkladů, ze kterých vzešlo, že 99 zakázek na úrovni EU bylo vždy nasměřováno na místní trh, na místní nabídky služeb. Tady ale máme určité tendence toto přesouvat. Severoamerická strana nemá nějaký americký ekvivalent tohoto spíše jsou to určitá pravidla na národní úrovni než nějaký, nějaké federální rozhodnutí. A tady ta preference home bias, to může být někde pravidlo číslo jedna, může to být ta hlavní bariéra. A já bych se nyní ale chtěla zaměřit e, spíše na to, zda jsou v pozadí tady toho nějaké důvody, například ceny, anebo tedy ovlivňování třeba ze strany místních politiků, kteří chtějí upřednostňovat e, místní podniky. Nedostatek transparentnosti, ano, to je velká bariéra. A tady je důležité brát v potaz požadavky malých a středních podniků, protože oni mají menší míru prostředků eh, na to, aby plnili všechny požadavky, takže transparentnost ta je velice důležitá pro tyto podniky. Když hovoříme o transparentnosti, máme tím na mysli celý ten proces zakázek, kdy je zapotřebí znát dobře kritéria, zná dobře všechny ty e, druhy smluv, zveřejňování smluv. My zatím ale ještě o tomto trhu veřejných zakázek nemáme e, e, veškeré statistiky, takže ani tady není dostatečná transparentnost. Takže abychom podpořili transparentnost, o tom asi budou hovořit i kolegové, ale tady to hodně nasměřováno na předvídatelnost. Tady máme jeden příklad ze Slovenska. V roce 2009 provedli reformy v oblasti transparentnosti a výsledkem bylo to, že ano, došlo k navýšení těch veřejných zakázek to podpořilo samozřejmě velice konkurenceschopnost, snížilo ceny, podpořilo to eh, kvalitní ceny, inovaci a podobně. Je to velice obohacující. Další eh, druh těch bariér de facto, tedy korupce. Odhaduje se, že eh, nějakých 20-25 ztrát je právě zapříčiněno tady tou korupcí, takže potřebujeme větší míru kontrol ex ante ve věci transparentnosti pak je třeba, aby také fungoval ten mechanismus neřešení sporu, sporů, to znamená, to je ta fáze po dokončení e, té zakázky. Pak e, tu máme další možnosti, které nám nabízí VTO pro ty e, vládní zakázky. Máme tu příklady z Jižní Koreji, máme tu systém ConnectSafe, Tady eh, došlo zase k navýšení zakázek, to znamená celá řada kvalitních příkladů, které by se mohly pak zase zobrazit právě i do toho, jak to bude v budoucnu s TTIPem. To znamená, nyní pozitivní regulační synergie. Pokud zapracujeme více na transparentnosti, na diskriminaci, na integritě kontroly korupce, tak můžeme se obrovským eh, směrem posunout eh, ku předu. Samozřejmě nikdy to není úplně eh, definitivní seznam těch možností, které je možno dělat a vždy se to může ještě zlepšit. Na závěr bych tedy řekla, že ty typ by měl zahrnovat právě ta pravidla veřejné zprávy, mohla by zahrnovat například tu kapitolu, která je obsažena ve VTO veřejných zakázkách takže bychom se mohli zakládat na tom, co už existuje v smlouvě CETA nebo TPP. Takže um, mm, je to o tom tedy, jak se vypořádáme s korupcí a podpoříme udržitelný uh, růst. Na závěr bych chtěla říci, že otázka řádné zprávy, ta byla hodně kladena stranou, zejména tím, že se upřednostňoval přístup na trh. Děkuji, ano, to bylo velice zajímavý náhled na všechny ty aspekty. Nezaměřila jste se pouze na například jenom jednu zemi, dámy a pánové, ale žijeme v digitální době, ale jak vidíte, i Evropský parlament má problém, takže to plátno za mnou nefunguje, všichni se musíte otáčet na opačnou stranu, za což se vám velice omlouvám, ale i toto je u nás realita. Takže toto byla perspektiva o těch nezbytných eh, reformách z té evropské strany a nyní s velkým potěšením tu vítám experta právě z té strany americké a těším se na to, zda on má stejný náhled na věc. Je to profesor Christopher Jakins z, z Univerzity George Washington. Máte slovo. Chairman, Madam Chair. Eh, děkuji, pane předsedo, dámy a pánové. Já tedy eh, pracuji na jako přednášející eh, práva a eh, také v současné době se věnujeme eh, veřejným zakázkám ve Spojených státech. A musím říct, že mám tedy německé kořeny. Moje matka byla německého původu. Jsem tedy velice rád, že jsem tady v Evropě zpět. Tak pokročíme dále. Eh, vyjednávání eh, TTIP mezi Unii a USA eh, vycházejí nebo narážejí na obrovské, obrovské překážky, zejména v oblasti těch veřejných zakázek, ale existuje způsob, jak to vyřešit. Jedna možnost je žádat Eh, aby eh, u federálních zakázek eh, nebyly, nebyla diskriminace ve prospěch tedy amerických er, amerických nabízejících, amerických účastníků. A to hovoříme tedy o 600 miliardách dolarů. Toto je hodnota celého toho trhu. A jak tady vidíme, eh, dá se říci, že eh, v zásadě eh, není možné uplatňovat nějaká geografická omezení. A jestliže tedy z toho zákona vymažeme pojmy jako státní a místní, pak E, se to všechno vyřeší, čili stačí vymazat tři slova a tím se otevře e, ten, e, ten trh. V podstatě tato legislativa už nyní existuje v podobě návrhu, už byl tento návrh sepsán, čili je to velice jednoduché a samozřejmě otázka je, nakolik se to podaří prosadit. Jiná možnost je regulační spolupráce v oblasti veřejných zakázek. To znamená, že bychom mohli mít nová pravidla, které se týkají například kybernetické bezpečnosti a další věcí. Je to dosažitelné a harmonizace předpisů v tomto smyslu je dosažitelná a byl by to velký krok vpřed Eh, v oblasti spolupráce mezi Evropskou unii a Spojenými státy. Zdá se, že současný evropský návrh o regulační spolupráci je velice eh, široce pojatý a tento přístup by nám umožnil kooperaci eh, ve všech oblastech, které, kde existuje společný zájem regulátor na obou březích Atlantiku. A to znamená, že skutečně eh, toto je možnost, která by opět otevřela celou záležitost. A tady vidíme eh, příklad eh, regulace, která se uplatňuje v oblasti obranné. Je to jeden z návrhů, který existuje na americké straně a tady opět by se mohl otevřít trh. Eh, zde eh, víme, že existuje eh, problém v přístupu ke kybernetické bezpečnosti mezi Evropou a Amerikou. My tady máme jiné standardy, v Evropě platí ISO, v Americe platí NIST. A NIST jsou tady sice podobné, ale umožňuje se tady to, aby aby eh, zahraniční eh, dodavatel, eh, například evropský, nabízel zabezpečení podle ISO v Americe, ne podle NIST. A toto je skutečně vynikající příklad regulace, na které by měli trvat Evropané. Čili skutečně je možné, nebo bylo by možné podle toho, aby evropský dodavatel mohl dodávat eh, řešení podle ISO, nikoli podle a tím by se opravdu otevřel trh pro eh, kybernetickou bezpečnost. Eh, v současné době to je jinak, je ten trh velice uzavřený. Další oblast možností, možné regulace a harmonizace pravidel podle amerických návrhů by byl v oblasti trvalé udržitelnosti a e, také návrh e, Evropského soudního dvora e, v případě Max Havelar. To se týkalo používání eko eh, označení eh, těch eko nálepek eh, na obou stranách Atlantiku. Zatím v současné době se liší v Americe a v Evropě. A to je tady poněkud diskriminační a e, tedy e, Evropský soudní dvůr se tedy e, tímto zabýval a rozhodl, že eko značky je možné používat, pokud je vysvětleno, na čem, na jakém zákoně, na jakém pravidlu jsou založeny. A Eh, případně eh, je možné použít také jinou eh, ekonálepku, pokud ovšem vychází ze stejných nebo z podobných kritérií. A toto je skutečně velice dobrý přístup, který by otevřel možnost evropským dodavatelům, kteří používají jiné ekonálepky, aby s těmito ekonálepkami mohli prodávat také v Americe své zboží. Toto skutečně je eh, další eh, obrovská možnost. To je všechno. Děkuji vám. Ano, děkuji a samozřejmě eh, Eh, transparentnosti a nediskriminace v oblasti veřejných zakázek eh, by měly mít, eh, z toho by měly mít prospěch zejména malé a střední podniky. A my tady máme tedy zástupkyni Federace malých a středních podniků, prosím. Oh, uh, Děkuji. Děkuji za pozvání na toto slyšení. Vyslechli jsme jak lze učinit eh, zakázková řízení transparentnější a jak je to eh, situace, z které eh, mají prospěch všichni, situace win-win. A já budu hovořit o tom, jak transparentnost může pomoci obzvlášť malým firmám. Federace malých podniků je největší um, organizací, čtvrtina našich členů vy, vyváží a uh, Spojené státy jsou po Evropě druhou nejvýznamnější destinací. Samozřejmě e, chtějí využít uh, dohod o volném obchodu a digitalizace a vy, vy, vyvážet uh, do stále více zemí. S jedna důležitá věc, proč je důležitá transparentnost, je transparentnost příležitosti. To znamená na portálech, aby to bylo na portálech, které nejsou specializované, ale byly to byly skutečně portály přístupné pro všechny malé střední eh, podniky. Ehm, je důležité, abychom nastavili ty portály správným způsobem, tak aby eh, byly vyhledatelné pro ty malé a střední podniky. To může být také součástí informačního portálu a dohody TTIP, eh, který navrhuje komise. A druhý eh, moment transparentnosti je transparentnost celého procesu. To znamená jasný časový harmonogram, co se má kdy dít a jasná kritéria pro bodování, pro scoring. Dále transparentnost výsledku kdo vyhrál a proč. A další důležitá věc, zpětná vazba těm, kdo nevyhráli. A za čtvrté, právo na odvolání. Je to desetidenní období v průběhu něhož se lidé mohou odvolat. Některé orgány, některým orgány to projde ani eh, bez takového eh, období na odvolání, ale toto právo na odvolání bychom měli hájit eh, v rámci transparentnosti a spravedlivosti. A pak eh, je příklad jedno praktické řešení, které existuje použití, použití eh, G-Cloudu jakožto určitého eh, zakázkového rámce, aby mohly malé podniky konkurovat velkým za rovných podmínek. Transparentnost podporuje podniky i v rámci té jejich jakési křivky získávání zkušeností a také to povzbuzuje spolupráci. Takže je důležité, aby princip transparentnosti byl součástí celého balíčku dobré zprávy. A pokud jde o Spojené státy, tak je velmi těžké pro malé firmy účastnit se zakázek. My jsme jednou člena v Severním Irsku, který poskytuje IT řešení pro zákazníky ve Spojených státech, jsou velice malí a potřebují americké firmy, eh, zvláště nějaký velký americký podnik, aby byli úspěšní v tom eh, zakázkovém procesu. A a navzdory toho oni měli e, z určitého preferovaného dodavatele. To není nutně špatné, ale přístup e, k zakázkám je zejména prostřednictvím takových partnerů. A transparence může omezit tuto závislost na partnerech. Můžete pak být nezávislejší a konkurovat za rovných podmínek s americkými firmami. Rádi bychom, aby TTIP byl přátelský k malým a středním podnikům. Takže by tam měly být skutečně všude, eh, všude by se tam měly zrcadlit, například tam, kde se hovoří o regulační spolupráci a v jiných kapitolách, například kapitola o eh, drobném obchodu, by měly všude být zapracovány ohledy malých a středních eh, podniků v kontextu zakázek. A závěrem mi dovolte říci, že zakázky nejsou malou částí transatlantického trhu. Naopak, malé střední podniky z toho mají obrovský prospěch, jak jakožto dodavatelé, tak i jakožto součást dodavatelského řetězce v Evropě. Ale mohli by také hodně eh, zakázek eh, ztratit, pokud se to v té typu náležitě neošetří. Chceme, aby malé firmy byly hm, prosazovatelé té typu a ne ti, kdo eh, kvůli tomu ztratí příležitosti a prohrají. Pokud jde o aspekt e, zprávy, tak je důležitá transparentnost také, protože zvyšuje předvídatelnost. A všechny tyto prvky jsou důležité k úspěšné účasti malých a středních podniků na obou e, březích Atlantiku. Děkuji vám za pozornost. Děkuji. A nyní máme otázky a odpovědi. Asi 20 minut. Takže otázky by měly mít pouze minutové seznam řečníků. Šest žádostí o slovo. Pan Stefanič. Děkuji. Děkuji také všem um, řečníkům za toto, tento tlak na transparentnost. byl zmíněn slovenský příklad. Já mohu potvrdit, že na Slovensku jsme schválili ten zákon, podle něhož všechny eh, kontrakty v rámci veřejných zakázek mohou být považovány za platné pouze, pokud jsou eh, publikovány na internetu. Pouze touto změnou jsme dosáhli 14% snížení výdajů na veřejné zakázky za jeden rok. A má otázka na pana Vikinse, který pravděpodobně daleko lépe zná um, americké podmínky. Zda by takováto doložka byla nějakým způsobem uh, zapracovatelná i do americké legislativy, aby zlepšila transparentnost, aby potenciálně byla i součástí jednání o TTIPu. Děkuji, Helmut Scholz. Děkuji, pane předsedo, já bych chtěl poděkovat eh, eh, našim panelistům, ale chtěl bych propojit oba panely. Domnívám se, že právě evropské obce a regiony eh, považují veřejné zakázky za důležitý nástroj generování lokálních impulzů pro místní hospodářství. A samozřejmě to souvisí s sociálně-ekonomickými měřítky. Když se podíváme na problematiku uživatelů, jak tady zaznělo od první přednášející, ano, čili otázka, eh, máme skutečně eh, de jure možnost ovlivňovat eh, tyto veřejné zakázky. A to, myslím, v Evropské unii je velmi důležitá otázka. Druhá otázka, to se týká Spojených států, to bylo také zajímavé. Tady tedy má otázku, jestliže eh, americké státy a obce eh, nemohou být ovlivněny tou federální úrovni, eh, na jaký, jaký je de jure možné tu současnou situaci změnit. Děkuji tady v té otázce veřejných zakázek se zaměřujeme hodně na malé střední podniky. Vím, že to je opravdu velice citlivá část těch eh, jednání, ale myslím, že to je jedna věc, eh, kterou se bývají všichni eh, řečníci, ale mám tu otázku také na komisi. Berete v potaz všechny tyto informace, které tu zazněly, i ty návrhy, to, co řekl náš americký eh, kolega ohledně těch eh, grantů. A myslím si, že zase je tu otázka napojená na transparentnost eh, a na příslušné akty. Myslím si, že si musíme uvědomit zejména, kde, v které fázi se my nacházíme. Uh, v pondělí eh, si myslím, že měla být již implementována po celé Evropě právě ta evropská směrnice, ale do dneška pouze 50 států toto zajistilo. Je nutné si uvědomit, ano, že když my po někom chceme větší míru transparentnosti, tak si hlavně musíme toto splnit u nás sami doma. Pak otázka zviditelnění malých středních podniků a, a těch možností u tendru. Ano, zase můžeme využívat určité portály, aby byly zpřístupněnější pro ty malé a střední podniky jakékoliv. Takové návrhy v podobném směru jsou rozhodně eh, vítané. Děkuji. Emma. Děkuji, pane předsedo, také chci poděkovat všem pozvaným hostům a, a rychle bych chtěla položit každému z nich jednu otázku. Panu Jukinsovi, Vzhledem k tomu, že Spojené státy jsou zemí, která obhajuje volný obchod, jak můžete i nadále mít tedy platné zákony, které jasně ochraňují národní eh, produkci? Existuje nějaký důvod pro to? Eh, znamená to, že lobby ve Spojených státech mají takovou váhu, že zabraňují politikům činit koherentní rozhodnutí? Paní Davar, co se týče zprávy a postupu, myslím si, že jste to velice dobře vysvětlila a souhlasím s tím, ale myslím si, že by to mělo být také i správné řízení, co se týče i výkonu těch projektů. A tady ještě chybí mnohé to rozvíjet, jak se to kontroluje, jaké druhy podniků předkládají ty projekty, jestli eh, se tu obhajuje také sociální zodpovědnost podniků, zda je to důležité kritérium při výkonu výběru a i v tom procesu eh, výkonu, zda se to všechno uplatňuje. A na závěr, paní de Grot, ano, i v naší zemi všechny podniky mají právo se odvolávat. U všech těch veřejných eh, zakázek tam jsou vždycky spíš taková předběžné eh, lhuty, aby byla možnost i odvolání. Nicméně z naší zkušenosti víme, že takovéto právo by mělo být doprovázeno zejména kritériem transparentnosti aby se opravdu vědělo, kdo, jak, jak si kvalifikovali všichni ti navržení kandidáti. Další řečník. Já taky tady mám eh, jednu otázku. Eh, mně tady něco nepasuje, eh, a sice je to otázka, nakolik Eh, se na otevřené, eh, na otevřené trhy s veřejnými zakázkami mohou dostat a mohou změnit prostě malé a střední podniky, jestli je to skutečně automatické. Eh, já tedy mám zkušenosti z Německa, že prostě se tady neustále vyzývá, aby malé a střední podniky Eh, vůbec měli podmínky takové, aby to dokázali, poněvadž oproti velkým nabízejícím jsou obvykle znevýhodnění, prostě mají, mají konkurenční nevýhodu eh, pokud tedy eh, nejsou podporovány třeba z důvodu podpory lokálního hospodářství. Čili mě by zajímalo, jestli existuje nějaká statistika, ze které by se dalo usoudit, nakolik se změní reálně eh, situace tím, že ten trh otevře. Já si myslím, že u nás eh, máme určité zkušenosti a že zatím to malým středním podnikům příliš nepomohlo. A druhá věc, a o tom bychom mohli uvažovat trošku víc, také to tady bylo eh, poněkud zmíněno, my tvrdíme, že chceme Eh, díky veřejným zakázkám, které se vyhlašují a vysoutěžují, eh, snížit náklady. Ale my tady máme také kritéria sociální, ekologická a podobně. A eh, jednoduše a prostě v hospodářském procesu nejde jenom o náklady, ale také o další hodnoty, jako je třeba udržitelný rozvoj. A v tomto smyslu můžou být veřejné zakázky dobrým instrumentem. Thank you, and I would like also... Děkuji, také já bych chtěla poděkovat všem řečníkům za jejich prezentace. Myslím si, že eh, to je opravdu obohacující příspěvek, který umožní další uh, reflexi Evropské komisi před dalším kolem jednání. Zajímavé bylo si vyslechnout tady paní de Grot a souhlasím s vaším konceptem, že malé střední podniky by měly být těmi hlavními v ty typu, protože často si tady všichni myslí, že jenom velké podniky budou mít přínosy z ty typu, takže možná pokud byste rozpracovala více tu myšlenku, Jaká je stávající situace těch malých středních podniků na americkém trhu? Jestli máte nějaké údaje, jak jsou úspěšné v těch veřejných vládních zakázkách a eh, nějaké tedy možnosti, jak být úspěšnější prostřednictvím typu. Děkuji, paní Ford rychle jenom k digitálnímu světu samozřejmě. A tu zaznělo, že zapotřeby ty provést standardizaci ICT, že tedy Evropa následuje normy ISO a Spojené státy NIS Eh, normy, takže vytváříme tím vlastně bariéry i v tom našem procesu standardizace, který dále povede k problémům v budoucnosti, takže bych si chtěla vyslechnout náhled na to z druhé strany Atlantiku, protože víme, jak je digitální odvětví důležité pro evropské producenty a přejeme si mít stejné standardy. Ono je to dobře načasované, protože nyní my znovu zvažujeme právě i ty naše normy. Děkuji a ještě já za sebe bych chtěl říct si něco, co zmínila paní Davar, že v rámci OECD nějakých 20 až 25 nabídek je napojeno a jaksi na korupci. Takže problém korupce mezi Evropou a Spojenými státy ve veřejných zakázkách je problematický. Možná to je otázka na všechny tři eh, řečníky. Takže nyní jsme tedy připraveni si vyslechnout odpovědi a já bych tedy začal eh, v opačném pořadí, takže paní de Grot eh, jako první, prosím. Děkuji vám, pane předsedo. Já jsem to zaznamenala tři otázky. V první řadě proveditelnost eh, těch smluv u těch veřejných zakázek pro malé a střední podniky. To je něco, co by se mělo objevit v té kapitole o malé a střední podniky. My jsme bojovali o zavedení toho informačního portálu, komise to navrhla tedy, že by to měl být obrovský prostor u veřejných zakázek i pro malé střední podniky. Já vím, že takový druh webové stránky existuje na straně EU. Nevím, zda něco takového je i na americké straně, ale zase je dobré zapracovat na tom, co již máme a aby tedy něco, takový portál byl i na druhé straně Atlantiku. Druhá otázka – ta se týká transparentnosti a toho, jak malé a střední podniky jsou kvalifikovány na smlouvy. O příklad eh, G-Cloudu, to je v té předkvalifikační fázi velice důležité, protože vám to eh, umožní jak si poslat ty své údaje pouze jednou a ne to opisovat 20krát a zase soustředit se i v těch údajích jen na to nezbytné, eh, když se ucházíte. To znamená, to je to první kolo a pak situace ve Spojených státech, trh s veřejnými zakázkami a malé střední podniky. Já nemám konkrétní údaje, ale vím, že méně malých podniků vyváží ve Spojených státech je to o nějakých 5 až 10 méně ve srovnání s námi. Nicméně vím, že mohou eh, toho využít v maximální možné míře i prostřednictvím typ, typu i eh, otevřením tohoto trhu s veřejnými zakázkami. Nicméně já vám ty údaje seženu a zašlo vám je. Děkuji. Nyní profesor Jankin. Um, já eh, vím, že není možná tak těžké být pro obchod jsem možná tady, tady jediný americký zastupce, není možná tak těžké být pro obchod v mém společenství, protože eh, lidé, kteří to myslí vážně, asi 100 tisíc na federální úrovni, tak jsou skutečně orientováni na úkoly, na mise. Třeba pokud vezmu jako příklad Warfighter, pokud má dostat nejlepší řešení z Německa, Francie, odkudkoliv odinut, pak toto řešení koupíme jako první. A to v rámci eh, obrany děláme, je tu stále větší rezistence vůči eh, té domácí preferenci. Eh, protekcionistické vlivy většinou přichází z kongresu. Byla to zajímavá ta otázka z Slovenska, my používáme ten slovenský příklad i jako příklad ve Spojených státech z hlediska eh, transparentnosti na federální úrovni je obecně dobrá transparentnost, dobrá úroveň transparentnosti. Problém jsou tzv. rámcové dohody ve Spojených státech. Jeden z cíl v příštích několika letech je zajistit plnou transparentnost, pokud jde o rámcové kon- kontrakty. To je pravděpodobně asi 200-300 miliard dolarů celkové hodnoty tohoto trhu, takže chceme zajistit v tomto hledu plnou transparentnost na státní a místní úrovni. Je velice složité donutit státní eh, vlády k větší transparentnosti. Je to určité nepřátelství eh, vůči federální eh, vládě a skutečně je tu eh, velký problém, je tu ve, poměrně velká nepřátelskost vůči Washingtonu na státní úrovni. A jednak je tu otázka grantů, státní pomoc, kde by se dali eh, donutit ty státní eh, vlády na úrovni státu být transparentnější měli jsme eh, nařízení, které by se eh, dalo, tedy eh, práv, zákon, který by se dal vrátit zpátky. Každopádně důležité je kooperativní, fungu, fungování kooperativních nákupů. To je jakýsi podpovrchový trh, který existuje. 8 miliard dolarů informačních technologií bylo koupeno na takové státní místní úrovni prostřednictvím kooperativního investičního nebo nákupního nástroje. Takže je důležité, důležité aby toto bylo také ztransparentněno. Proč jsou eh, Spojené státy transparentní, když mají eh, být otevřenou tržní eh, ekonomikou? Je to politický, psychologický problém když vy, Evropa, prezentujete příklady, proč by bylo skvělé, aby to bylo otevřené. Já pravidelně mezi New Yorkem a Washingtonem jezdím vlakem. Ten byl postaven 1978. A skutečně mi z toho až bolí záda. A někdo může říct, tady je evropské řešení, které skutečně by fungovalo, tak lidé by k tomu um, gravitovali, lidé by měli, tím byli, uh, samozřejmě lidi by to lákalo. Na státní úrovni, když vezme sociální, ekonomické uh, otázky, tak to je upraveno naším zákonem proti podvodům, který je skutečně velice agresivní. Jinak vám děkuji, vidím, že mi vypršel čas. Uh, eh, stručně jenom ty eh, dvě oblasti, a to je korupce a transparentnost. Eh, zda je tady korupce stejná ve Spojených státech v Evropě. Většinou se říká, kde je smlouva, tam je možnost korupce a všichni jsme jen lidé. A Určitě korupce je hodně na vysokých místech a e, zejména tedy e, v oblasti e, úniku důvěrných informací. Nejlepší způsob, jak proti tomu bojovat, je transparentnost, například korejský model. Například pokud také na portál, eh, kde se toto vyvěšuje, je určitá přenesena určitá část odpovědnosti, jak tomu může pomoci. Eh, my eh, musíme říct, že je také trošku potíž říct, co je to malý a střední podnik podle amerických poměrů. Takže k tomu tolik. Ano, děkuji. Prezentace, které jsme si tady vyslechli, naleznete na webových stránkách výboru IMCO a INTA. A já bych eh, prosil, aby ti, kteří neměli prezentace, ale eh, mají své poznámky, kdyby nám je taky dali dispozici, abychom je mohli vyvěsit. Takže děkuji. A nyní dávám slovo panu Rupertu Schlegelmirchovi, který ve výboru INTA je známým hostem, eh, pracuje v Evropské komisi DG Trade a má eh, na starosti direktorát B, eh, služby a investice, duševní vlastnictví a veřejné zakázky. Máte slovo. Ano, děkuji. Především eh, děkuji a dovolte, abych poděkoval oběma předsedům za uspořádání tady tohoto slyšení. Já bych eh, vám nyní chtěl eh, říci, jak na to pohlíží na té typ na vyjednávání, tedy vyjednávací tým za EU. Hovoříme o třech výzvách, to je přístup na trh, zejména otázka úrovně spolkových států eh, v USA. Eh, tomu se možná tolik pozornosti nevěnuje a pak se ještě zastavím konkrétní otázek. Takže především eh, debata o šancích Eh, v, pro evropské firmy v americké veřejné zakázek, to není nic nového, o tom se debatuješ mnoho eh, let a eh, my tady říkáme, že je to vlastně trh o velikosti 12 HDP Spojených států, ale to samozřejmě nejsou přesná čísla, záleží na to, počítáte, ale každopádně je to obrovská oblast. Čili takto je na to třeba se dívat. Není žádnou, žádným tajemstvím, eh, že my už dlouho tvrdíme, že na americké straně je těch bariér více než, než na evropské. No a v, my teď jednáme o tom, co s tím. E, ta příslušná pracovní eh, skupina se jasně vyjádřila ke svému cíli a ten, ten cíl je e, otevřít nové možnosti na u všech úrovních eh, vlád. Na eh, úrovni eh, národního přístupu, to znamená nediskriminace. První výzva je ten přístup na trh. To asi všichni víme, že je to problém. Už to zaznělo v mnoha prezentacích, takže není třeba opakovat kde tedy Amerika podporuje a kde brzdí firmy, které chtějí v Americe prodávat. Eh, problém eh, je v tom, že eh, my sice Eh, na konci eh, získáme, řekněme, eh, zakázku na vysokorychlostní trať, ale ten byrokratický proces má 55 různých stádií a je to prostě strašné. Takže v současné době je tam problém v tom, že třeba lokomotiva musí být vyrobená ve Spojených státech a navíc eh, z Ameriky jsou částek, čili to je skutečně velice, eh, eh, velice obtížné. A skutečně možná jenom u 7% těch součástí jsou výjimky, že skutečně je možné je zakoupit i jinde. Čili i když dostanete nějakou zakázku, tak to ještě neznamená, že Eh, nečelíte dalším bariérám. Pak eh, tady máme eh, další věc a to je problém, kterém se říká set aside a to znamená na, spojené, na straně Spojených států, že 30 objemu mm, veřejných zakázek musí být uděleno malým a středním firmám, tedy těm americkým ale je to otázka trošku diskriminační. U nás eh, se těch veřejných zakázek mohou a účastnit malé americké firmy, ale naopak to tak nejde. A ještě poslední věc, eh, zesiluje tady trend, eh, v podstatě nejde o nějaký starý ideál z 19. století, ale vidíme, že je i nová legislativa, v Americe, iniciovaná kongresem nebo vládou a máme také eh, třeba New York nebo New Jersey, některé další eh, státy. Eh, my jsme třeba o tom jednali s guvernérem New Yorkským, kde tedy se vytvářejí nová a nová pravidla a my chceme, aby tento trend byl omezen, poněvadž to komplikuje Eh, situace. Či toto je ta největší výzva na úrovni státu. A druhá, eh, tady to je vlastně druhá velká otázka, jak na ty státy eh, v Americe protože federální vláda nemůže vnucovat státům pravidla pro veřejné zakázky. To je velice odlišné od situace v Evropě. My tady můžeme prosadit, že eh, tatáž pravidla platí v každé vesnici. Eh, my tady máme eh, v Americe pouze 37 států, které se zavázaly k dodržování určitých pravidel pro veřejné zakázky podle VTO a Eh, navíc ten přístup je opravdu velmi omezený. Eh, pak tady máme kontrakty jako cooperative eh, purchasing a tak dále a to všechno jsou pravidla, která jsou mimo VTO. Čili další důležitý bod je ten, že Eh, na státní úrovni v USA není absolutně žádná transparentnost, není tady reporting, není tady eh, žádná centrální databáze, jak ji máme v EU, čili eh, tady by bylo třeba na tomto začít pracovat. A Čili zdá se, že tady ta transparentnost a ta eh, pravidla, že to je skutečně eh, velké, velká eh, věc, velký problém a my tedy taky navrhujeme, <clears throat> aby existovala určitá databáze ve Spojených státech, tak jako je to u nás, poněvadž samozřejmě podstatná je vědět, kde se můžete o co ucházet. Čili to jsou ta transparenční pravidla, které tam třeba zlepšit a na druhé straně pak je tady možnost právního odvolání v případě, kdy se cítíte, že s vámi není zacházeno správně. Čili to jsou velké otázky a kromě tedy toho, té, té velké otázky, jestli se to opravdu otevře na st, straně na úrovni státu Unie, tedy americké straně. No a eh, pak tady všem jsou velké projekty, kde se uplatňují také prostředky federální, Eh, jako jsou železnice nebo kanalizace a tak dále. A tady je tedy eh, to je oblast, kde eh, naopak tedy federální vláda může zasahovat a například tedy může zakázat nějaké místní preference pro dodavatele, pokud se dotýká také federálních prostředků. A to by nám velice pomohlo, eh, eh, pokud, eh, pokud by mohla federální vláda říci, že v tom a v tom, tam, kde jsou naše peníze, tak tam se nebude uplatňovat by American nebo nějaké další pravidly, tak, další pravidla, tak to by nám pomohlo. A pak tady máme ještě třetí problém, který se opět týká pravidel a já už jsem se to trošku dotkl tak eh, eh, to je také otázka eh, tedy zprávy. Otázka daň, peněz daňových poplatníků a spotřebitelů. Samozřejmě, že je, je třeba, aby se ty veřejné zakázky neprodražovaly tím otevřením. My ovšem tedy eh, tady eh, ne, nesnažíme se eh, jak si zrušit některá pravidla, která tady máme, například tedy ta ekologická, environmentální a sociální a tak dále. Ne, to my naopak chceme bránit Eh, třeba to eh, eco-labeling, eh, tak to taky, to jsou věci, které jsme tady vypracovali, chceme je tedy zachovat. Chceme mít samozřejmě funkční trh, aniž bychom spochybňovali nějaké, ty řekněme, zelené a podobné cíle. Tak možná ještě tedy pár odpovědí na otázky velmi stručně k otázce obcházení například přes Kanadu, poněvadž eh, s Kanadou už máme eh, daleko sáhlou eh, dohodu o otevření trhu, podobně také třeba se Švýcarskem. A já si myslím, že tady ty, to nebezpečí není velké, protože jde nejenom o sídlo eh, toho eh, dodavatele, ale také o, tom, eh, kde, o to, kde se ty zboží, to zboží nebo ty služby produkují. Čili toto je třeba pamatovat, protože to také. Pak tady byla otázka související s kabotáži. Ano, my tady máme ještě technické detaily, čili je to o tom, kdo může provádět službu, ale e, není o tom, e, čí loď to může e, obsluhovat. A když se, když se hm, podíváte na velikosti těch trhů, tak kabotáž v Evropě je daleko menší tak tady jsou ty vzdálenosti menší, ale Eh, tady nejde ani tak o to, jestli můžete poskytovat službu, ale eh, o to, zda firmy, které eh, dodávají něco federální vládě, to jsou například ty trajekty nebo ledoborce, tak to, to, tady je ta otázka, je skutečně to zařízení, ta loď, ten dopravní prostředek musí být vyroben v Americe k panu Kasparimu, pokud se týče veřejných služeb. Ano, souhlasím. U veřejných zakázek eh, nebudeme tedy eh, se zabývat otázkou, co si eh, stát koupí na volném trhu, ale jde o to, ten nákup sociálních a podobných služeb, čili tady my se nesnažíme tady změnit rovnováhu. Tady nejde o to, kdo má dodávat tyto služby. Tady je otázka, jestli se to veřejně vypíše, anebo jestli to bude nějak interně. A to my neřešíme vůbec. E, v podstatě e, e, my tady si to zachováme tak, jak to je v současné době. A pan Gaspari se také ptal, jaká je velikost těchto příležitostí a opět tady se zasta- zastavím u transparentnosti a statistiky. Bohužel statistiky nejsou. Ehm, ve Spojených státech není takový reporting jako u nás maximálně, když tak počet smluv, a, ale ehm, prostě ve Spojených státech se to nesleduje. My tedy eh, leco dokážeme odhadnout. My máme do značné míry otevřený trh, takže o tom e, něco e, víme, ale e, ty, ta statistická data, která jsou k dispozici, tak to je skutečně jenom velice hrubý a neúplný pohled ale my se soustředíme na skutečné problémy. Firmám nevadí, že není statistika, eh, firmám jde o konkrétní pravidla, o to, jak budou vypadat. A ještě další dva body. Otázka eh, vízového režimu, tady musím říci, že eh, si ta a tady o to šlo právě oni, to není o vízech, je to součást obchodního vyjednávání ale jinak musím říci, eh, že eh, využíváme eh, všech příležitostí kdy, a snažíme se na Kanadu vše možně tlačit, aby to řešila. A také ty, ta otázka grantů, jestli jsme se tím zabývali. Ano, pardon, co to bylo? To je mimo mikrofon, neslyšíme. Ano, dobře, je to také možná obchodní záležitost a já jsem si jistý, že eh, my to sledujeme eh, spolu s kolegy z DG Grow, ale samozřejmě u každé směrnice záleží na tom, eh, nakolik dobře či špatně implementována. Děkuji. Uh, Děkuji. Brzy jedete do New Yorku na tři, do 13. kolo. Hodně štěstí. Mnoho zdaru ve snaze komunikovat naši, naš evropský postoj. A tím eh, dospíváme ke konci našeho zasedání. Spravodaj eh, za IMKO má možnost teď eh, něco doplnit. Dito, děkuji vám. Myslím, že jsme dnes probrali jednu z klíčovou částí jednání o TTIPu. Vyslechli jsme velmi eh, podnětné názory eh, ohledně toho, co můžeme dělat v průběhu jednání, abychom dospěli k úspěšnému výsledku. A eh, také pro koho chceme tyto výsledky. Čili ta koncepce toho, že malé a střední podniky by měly být skutečně na čele našeho zájmu v oblasti T-typu a že bychom měli tlačit naše americké protějšky aby um, ehm, přinesly plně opravdové výsledky. Protože jak víme tady v Evropě i ve Spojených státech jsou to klíčoví aktéři, kteří eh, jsou hnací silou inovací a rozvoje digitální ekonomiky. Druhá otázka zní, jak chceme dosáhnout toho přístupu eh, k trhu v oblasti zakázek. Musíme tak učinit na všech úrovních, na federální, státní. Potřebujeme skutečný závazek z americké strany. Líbí se mi eh, ta myšlenka, chtěla bych ji předložit americkým vyjednavačům, že pokud se jim podaří přesvědčit americké protěžky o odstranění pouze tří slo- slov v americké grantové politice, mohli bychom dosáhnout podstatných změn pro evropské firmy. Doufám, že na konci to, těchto jednání budeme svědky ambiciozního výsledku v oblasti veřejných zakázek. Doufám, že zaznamenáme reálný rozdíl v přístupnosti našich malých a středních podniků na americký trh. Děkuji, teď budu hovořit jako zpravodaj typu za parlament. Děkuji expertům. Myslím, že to bylo opravdu velmi eh, podnětné, eh, podnětná iniciativa. A myslím, že jsme se popravili s eh, jednou z nejožávějších záležitostí v celém tomto procesu. Tohle je záležitost, na které celá dohoda může stát. Máme mnoho problémů, které jsme probrali veřejně ale tohle, tahle, bo, tenhle, tahle položka je pro Evropskou unii klíčová. A ve vztahu k vyjednávacímu procesu, který trvá již tři roky, teď momentálně není žádný pokrok. Pokud nebude další pokrok v průběhu dalšího kola, nebo dalších dvou kol, tak pak v červenci se budeme muset, budeme muset zvážit, zda můžeme pokračovat, anebo zda budeme muset říci, že není možné dosáhnout dohody v brzké době. Jistě, že je to těžké, objevilo se mnoho překážek, které jsme slyšeli dnes eh, v průběhu dopoledne, zvláště pokud jde o různé úrovně, to zmínila i DITA, federální úroveň a nižší podfederální úrovně, které jsou financované federální, eh, penězi z federální úrovně, tedy a pak ta podfederální úroveň, a mnoho různých orgánů, eh, které jsou do toho zapojeny. Potřebujeme transparentnost, potřebujeme eh, náležité statistiky a pochopitelně, že jsou důležité také různé politické cíle, environmentální politika, sociální politika. To všechno musíme řešit uceleným způsobem, aby se nám to skutečně podařilo. A, a samozřejmě i s ohledem na zaměstnavatele a zaměstnance, abychom dosáhli z dohody, která bude v zájmu všech aktérů nikoli pouze v zájmu jednotlivců nebo určitých dílčích ekonomických zájmů. Je tu však potenciál ke zlepšení, který dnes vidíme z americké strany i z evropské strany. Já jsem, já zůstávám optimistou. Doufám, že vyjednavači naleznou nějakou cestu vpřed, abychom nemuseli v červenci to odepsat. A ještě jednou přeji mm, našim vyjednavačům mnoho zdaru v dalším kole. Ano, a jestli to mohu jen zakončit, děkuji vám za spolupráci v této oblasti. Ehm, kapitola veřejných zakázek je důležitá pro eh, náš výbor pro vnitřní trh a abychom eh, dosáhli podpory pro celé vyjednávání o typu, musíme ukázat, že to má také prospěch pro evropské organizace, také prospěšné body. Zvláště to pozitivní poselství eh, od eh, Federace malých podniků, to, co by to mohlo znamenat pro malé firmy, pokud otevřeme transparentnost. A e, pak některá praktická doporučení ze strany druhého, e, druhého panelu, jak můžeme spolupracovat v digitální oblasti a na, jak můžeme hledat další způsoby, jak usnadnit přeshraniční zakázky v tý, skrze TTIP. Bude těžší změnit některá širší politická prohlášení o uh, kupování místních, eh, od místních dodavatelů a podobně. Jistě, že to všichni chceme, ale dostali jsme dnes některá praktická řešení. Souhlasím i také s tím, co říkala Dita, o tom, že je důležité, abychom pokračovali, abychom neříkali, že je to konec, abychom se zabývali praktickými možnostmi, jak eh, na pomoci eh, těmto zakázkám, zvláště v těch rostoucích sektorech, jako je digitální sektor, kde víme, že musíme působit mezinárodně, ne pouze v Evropě. Ponechme tudíž všechna, všechny dveře otevřené a tak, abychom obě strany mohly maximálně využít této, přínosu této kapitoly. A e, tady vzadu v sále jsou brožury, kde se hovoří o uplatňování evropských e, grantů Um, to je něco, informace, které možná, o které se můžete podělit s vašimi regionálními organizacemi, protože to jsou vlastně pokyny v oblasti veřejných zakázek pro lidi z praxe. A v našem regionu často dostávám hodně e, otázek na toto téma, takže vzadu se na to podívejte, můžete si to vzít. Ti z vás, kteří se snažíte odpovídat Eh, dotazy ohledně toho, jak funguje evropská eh, politika v eh, oblasti veřejných zakázek, to shledají užitečným. Děkuji vám za dobrou spolupráci mezi výbory. Děkuji. Děkujeme také za dobrou spolupráci. A teď za dvě minuty začne zasedání INTA v, o, v sále ne, na prvním patře 1002 v této uh, budovy.